Uh, Pan Sidlik to zatím nedorazil. Chtěli jsme začít bodem 16, o tom jsme rozhodli. Nicméně kolega tady není, takže začneme s jednáním a to s bodem 14, který je jako první na našem pořadu jednání. V tomto případě se jedná o způsoby znovu začlenění pracovníků zotavujících se po zranění nebo nemoci do kvalitního zaměstnání. Dávám slovo paní Janě Žitanské. Prosím, máte slovo. Děkuji velmi pěkně, paní předsedající. Děkuji, paní předsedkyně. Především dovolte, abych řekla, že jsem velmi ráda, že se náš výbor zabývá touto zprávou, Protože si myslím, a ukazují to i statistiky, že tento problém návrat lidí po nemoci či po úrazu zpět do práce je stále aktuálnější. Eh, lidi eh, mají dost velkou pravděpodobnost, že během jejich pracovního života, než půjdou do důchodu, dojde k nemoci, dojde k úrazu, po kterém se vrací do práce. I lékařství udělalo hodně velký pokrok. A Mm, v minulosti ještě medicína nedokázala lidi vyléčit či uzdravit po úraze tak, aby se mohli vrátit do práce. Dnes to ale je celkem běžné. Proto je důležité, abychom my, to je Evropský parlament, eh, ale také naše členské státy, vytvořili podmínky, jak těmto lidem umožnit eh, co nejlepší přechod od doby, kdy se zotavují po nemoci či úrazu a e, obdobím, kdy se vrací zpět do práce. Také já, podobně jako jiní, kdo se tímto tématem zabývali, jsem narážela na všechny ty body, které jsem chtěla, aby zpráva obsahovala. To, co ale teď máte před sebou, je vlastně jen takový základ, na kterém bych ráda e, opírala, o který bych ráda opírala spolupráci s vámi. Eh, je daleko více věcí, které bych ve zprávě ráda měla, než to, co zatím bylo možné do ní zařadit. Čili i já sama mám ještě některá eh, podtémata a některé pozměňující návrhy, které bych ráda do zprávy zařadila. Musíme si při, u tohoto tématu uvědomit, že lidé, kteří prodělají nemoc, kteří se vyléčí, kteří prodělají nějaký úraz, se následně chtějí vrátit do práce, chtějí se pracovně realizovat. Málo kdo je takový, že by nechtěl už pracovně působit. A otázka zní, zda jim pomůžeme na této cestě, nebo zda jich naopak budeme tlačit Eh, k tomu, aby zůstali pasivní a do práce se nevraceli. Já jsem přesvědčena, že už dnes existuje množství nástrojů, které pomáhají lidem vrátit se do práce. Je důležité o tom hovořit a vyměňovat si dobré zkušenosti mezi státy a mezi podniky. Když hovoříme o zaměstnavatelech, musím hned na začátku zdůraznit, že nesmíme zapomínat ani na zaměstnance ve veřejném sektoru a ve státní či veřejné správě, protože častokrát, když hovoříme o dobrých zkušenostech, nebo o zaměstnavatelech, tak máme na mysli většinou velké podniky nebo i malé a střední podniky, ale prostě podniky. A já v této zprávě chci zdůraznit, že i zaměstnanci ve veřejné zprávě by měli mít možnost eh, mít určitou podporu a mít k dispozici nástroje, které jim usnadní návrat do práce po nemoci. Já jsem zprávu rozdělila na tři části, protože si myslím, že je třeba je jasně pojmenovat. První část se věnuje prevenci. Už dnes mnozí zaměstnavatelé i mnozé státy věnují hodně energie i hodně financí na prevenci a to je správné. Ale podle mého názoru se dá ještě ho mnohé zlepšit. Důležitá je také včasná intervence, včasné působení, protože díky tomu můžeme lidem mnohem lépe pomoci. A to může mít i ekonomický prospěch když eh, zasáhneme dříve, pak ty důsledky choroby či úrazu jsou menší. Další část zprávy se týká samotného návratu do práce. Vzhledem k rozsahu, který, rozsahu textu, který máme k dispozici, tak zmiňuji některá opatření, ale jde především o to, aby lidé cítili oporu u svého zaměstnavatele, respektive aby tito zaměstnavatelé měli k dispozici eh, psychologi, kouče, kteří pomohou lidem postupně se vracet do práce, aby tady jejich prostředí bylo přizpůsobeno takovým potřebám. A to se soustředuje na ten samotný návrat do práce, například, aby byla možnost flexibilního návratu, aby bylo možné po nějakou dobu pracovat z domova a podobně. Do této části bych ráda zařadila více bodů, které se týkají eh, průběžného doplňování eh, dovedností. Může se stát, že když je člověk dlouho eh, doma a dlouho se léčí, tak se může stát, že za určitý čas se ten podnik či jeho pozice nějak vyvine. A e, může se stát, že i během tohoto období je možné si doplňovat určité zručnosti a umožnit mu, aby byl stále v kontaktu se zaměstnavatelem a aby se stále vlastně aktualizovaly jeho znalosti. V této části hovořím právě také o tom doplňování eh, dovedností a o eh, neustálém vzdělávání. Myslím, že v mnohých oblastech je možné změnit myšlení lidí i když samozřejmě změnit myšlení lidí legislativou je eh, těžké, ale eh, z praxe si dovedeme představit, že dobrá kampaň takovou věc dokáže. Chceme dosáhnout toho, aby i zaměstnavatele si uvědomili, že je pro ně výhodnější takového zkušeného člověka, který po určitou dobu vypadl z pracovního procesu, vzít zpět eh, spíš, než zaučovat někoho úplně nového. Důležité je, a chci to zdůraznit právě v této části zprávy, aby v tom procesu, kdy se člověk léčí, aby měl možnost komunikovat s co nejširším odborným okruhem lidí, s psychologi například, ale také s lékaři, s lékaři pracovního lékařství, s lékaři, s kterými byli jako první v kontaktu, e, aby i oni ho podporovali, aby se vrátil zpět do práce, pokud to zdravotní stav umožňuje. Čili tolik v krátkosti vám chci představit um, svůj pohled na tuto zprávu. A jak jsem už řekla, mám ještě několik dalších bodů, které bych ráda zdůraznila. Budu se velmi těšit na spolupráci eh, s vámi, protože podle mého názoru je to velmi aktuální téma a v konečném důsledku může pomoci možná každému z nás, nikdo nevíme, jak kdy se a zda se my dostaneme do situace, že choroba nebo úraz nás na nějakou dobu eh, vyřadí a budeme se pak chtít vrátit do práce a budeme chtít eh, najít někoho, kdo nám pomůže. Děkuji. Děkuji. Nyní stínový zpravodaj pan Bach za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád úvodem poděkoval paní zpravodajce za dobrou zprávu, za dobré východisko pro další diskusy. Je to základ, na které můžeme dobře stavět. Ehm, je to zpráva, která eh, se zabývá rozmanitými problémy. V závěrech je uvedeno, že se jedná o aktuální téma a že ta zpráva bude mít velký význam a k tomu se mohu připojit. Je zde nepochybně velká hodnota pro eh, občany a pro společnost. Paní zpravodajka také zmiňuje eh, postavení pracovníků v souvislosti se změnami na pracovním trhu roste stres, objevuje se digitalizace, objevují se další sociální rizika, takže jsou tady eh, svalová onemocnění, úrazy a k tomu je potřeba přepočíst také další sociální aspekty. Je tady jedna věc, na kterou paní zpravodajka upozorňuje. Jedná se o prevenci. Pomocí prevence lze zajistit, aby pracovníci netrpěli nemocemi z povolání. Pokud někdo bude na delší dobu zneschopněn, tak je potřeba, aby se jeho situací zabývali všichni aktéři a na to paní zpravodajka také poukazuje. Jedná se o zaměstnavatele, sociální služby, systémy sociálního zajištění. To jsou všechno subjekty, které nesmí nechat tohoto eh, nemocného člověka na holičkách. Paní zpravodajka se rovněž přemluvá za včasnou prevenci. Je potřeba rozlišovat mezi dlouhodobě nezaměstnanými a těmi, kteří jsou z důvodu nemoci eh, neschopni práce. To jsou dvě, dvě různé kategorie. Pokud by někdo byl delší dobu z důvodu nemoci nepřítomen, tak po svém návratu se mu musí dostat plné podpory. Hovoří se tady o terapeutickém částečném úvazku, prostřednictvím kterého by bylo možné snadněji pracovníka, který se vrací do práce, opět začlenit do pracovního procesu. Je potřeba také nabídnout psychologickou podporu, na jedné straně tady máme pracovníky, eh, kteří nemohou pracovat, na, nemohou se podílet na pracovním trhu z různých důvodů a na druhé straně jsou tady ti, kteří eh, jsou opravdu nemocní. Ehm, je jasné, že lidé neodcházejí na tuto nemocenskou dovolenou eh, libovolně mají k tomu důvody a samozřejmě jejich situace při tom návratu je obtížná a potřeba jim pomoci s opětovnou integrací. Myslím si, že eh, je důležité, co tato zpráva obsahuje, vnáší světlo do problematiky a myslím si, že na ní můžeme dobře stavět. Děkuji. Děkuji. Nyní Rory Palmerová. Stínová Rory Palmer, pardon stínový zpravodaj za SAD. Děkuji pěkně. Myslím si, že paní zpravodajka odvedla skvělou práci. Uvádí tady ta klíčová témata do základného kontextu. Tato zpráva se snaží řešit eh, témata, která paní zpravodajka zmínila. Myslím si, že není potřeba opakovat vše, co tady zaznělo. Určitě se budeme snažit zaměřit na tři oblasti, které považujeme za důležité. Myslíme si, že by zpráva mohla být ještě posílena a že prostřednictvím pozměňovacích návrhů se ještě zkvalitní. Těším se na vzájemnou spolupráci jak s paní zpravodajkou, tak s ostatními stínovými zpravodaji. První bod, který bych rád zmínil, je tento. Jeden každý z nás, stejně jako všichni občané napříč Evropskou unii, má základní právo na práci. Je to v listině základních práv a je to také ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Neměli bychom toto ztrácet ze řetelu, když budeme uvažovat nad eh, opatřeními, jak nabídnout eh, navrátivším se pracovníkům opětnou integraci do pracovního procesu. Takže na jedné straně tady máme tento aspekt lidských práv a na druhé straně tady máme ekonomický aspekt. Myslím si, že to je právě úloha Evropské unie, aby spolupracovala s, evropský, s členskými státy při koncepování adekvátních politik a při vytváření procesů, v rámci kterých eh, bude možné toto právo naplnit. Je potřeba toto právo hájit bez ohledu na druh eh, pracovního úrazu, na věk pracovníka. Jedna věc, na kterou bych se rád soustředil, je to, abychom zde vytvořili rovnováhu mezi duševním a fyzickým zdravím, abychom tyto dva aspekty pojímali stejně. Lidé, kteří trpí duševními eh, eh, poruchami a potížemi na pracovišti, Eh, je stále více. Sledujeme proměňující se charakter práce, eh, která sebou nese mnoho faktorů, jež ovlivňují eh, duševní pohodu a duševní zdraví. Lidé jsou ve stále větším stresu, ve stále větším tlaku. Jsme svědky toho, jak digitalizace stále více zasahuje do pracovního procesu Mění se ty faktory, které působí na duševní zdraví. Určitě bych eh, rád, aby v této zprávě ehm, byly stejně zohledněny jak fyzické, tak eh, duševní eh, neduhy a potíže, se kterými se lidé potýkají. Stále platí, že lidé s duševním onemocněním jsou jistým způsobem stigmatizováni. Myslím si, že tato zpráva nabízí skvělou příležitost eh, od tohoto pomalu eh, odstupovat. V této souvislosti si myslím, že můžeme velice kvalitně přispět k tomu, aby se toto eh, téma odtabuizovalo. Další věc. Existuje konkrétní skupina lidí, kteří eh, trpí eh, nemocemi. Jsou to lidé, kteří eh, trpí nevyléčitelnou chorobou a jsou vystaveni um, velkým, velkým problémům. Oni se většinou rozhodnou, že opustí pracoviště, což je pochopitelné, ale z hospodářských důvodů se mnohdy rozhodnou zůstat v práci. A s tím souvisí um, otázka důstojnosti. Já v současnosti pracuji na kampani, jejím smyslem je zavést nové právní eh, mechanismy ochrany. Jedná se o Eh, ochranu eh, pracovníků v této situaci. Myslím si, že toto je potřeba v, eh, ve zprávě také akcentovat, poněvadž se jedná o významné téma. Musíme zajistit, aby lidé, kteří trpí nevlečitelnou chorobou, měli možnost zůstat v práci a to za podpory zaměstnavatele. A poslední oblast, kterou bych rád v tomto okamžiku zmínil, je následující soustředíme se na to při vypracovávání stanoviska za naši, za naši politickou skupinu. Je to otázka partnerství, vytváření a rozvoj politických opatření umožňujících lidem úspěšně se vrátit do pracovního procesu. V rámci těchto partnerství je důležitá úloha odborových organizací, které podporují eh, člověka při jeho návratu do práce. Já se nepochybně budu snažit eh, toto zmínit eh, ve, v pozměňovacím návrhu. Pokud se podíváme do členských států, tak zjistíme, že v mnoha z nich eh, fungují programy, které úspěšně napomáhají lidem vrátit se po, ne, po úrazu či nemoci na pracoviště. Existují také a další organizace, ale tyto odbory jsou tím subjektem, které by měly nejvíce pracovníka podpořit. Mají významnou úlohu, kterou by měly sehrávat úspěšně. Je to také úloha, které se mohou zostit v partnerství s, se zaměstnavateli. A to v podnicích nejrůznějšího, nejrůznější velikosti. Zaměstnavatelé jsou také konfrontováni s velkými úkoly v této souvislosti. Samozřejmě v případě velkého podniku je ta situace eh, trochu eh, jiná než v případě malých a středně velkých podniků a to bychom také při další práci na této zprávě měli zohlednit. Těším se na práci s paní zpravodajkou a novými zpravodaji. Budeme se snažit eh, vypracovat zprávu, která po svém přijetí bude zohledňovat maximální úroveň našich ambicí na pomoci návrat pracovníků na pracoviště po nemoci či úrazu. Chceme zdůraznit, že se eh, nejedná pouze o, o hospodářský aspekt, ale je tady ten aspekt eh, lidských práv. Musíme vyvíjet politiky, která umožní naplňování těchto práv v praxi. Děkuji. Děkuji vám. A teď eh, stínový zpravodaj za ALDE tady není a nikdo ho nenahrazuje, takže GUE, prosím, eh, pan Bermejo. Eh, děkuji paní předsedkyně a také velice děkuji zpravodajce za velice aktuální téma, které je v její zprávě. Eh, Spravodajka hovořila o těch třech částech, eh, to je prevence, eh, včasné působení. Ano, to si myslím, že je velmi dobré takto rozložit. Připadá nám, že je vhodné ehm, odkázat se právě v té části o prevenci, že musí existovat nástroj mm, z odkazu na agenturu pro profesní nemoci a návrat po nemoci. Ano, to je velice pozitivní. Eh, jiné konkrétní věci eh, v znovu začlenění pracovníka do práce mě tady trápí. Chtěli bychom se odkázat na některá konkrétní témata a já uvedu dvě specifická témata. Především, aby veřejné služby zdravotnictví pomáhaly eh, k návratu člověka do pracovního procesu. Jsou některé země, kde existují velké eh, problémy, eh, kdy bohužel vlastně se neberou v úvahu zájmy pracujících, berou se v úvahu jiné zájmy. Bylo by tedy vhodné, abychom jasně ukázali, že Eh, když je pracovník nemocný a chce se pak vrátit do práce, tak samozřejmě bereme v úvahu jeho zdraví a eh, musíme eh, tyto věci řešit v rámci veřejného zdravotního systému. Další aspekt, který bychom chtěli řešit, právě Eh, proto, eh, že se uváděla, že jsou tady problémy s tím, jaký rozsah má zpráva a co všechno tam je možné zařadit. Ale my si myslíme, že by bylo dobré, abychom hovořili o lidech s postižením eh, o lidech, kteří po nějaké době nečinnosti kvůli léčení potřebují zvláštní přístup, takovou prostě, eh, takové přizpůsobení té práce pro tyto pracovníky, aby bylo možné úspěšně je vrátit do pracovního procesu aby tedy ten proces návratu byl co nejlepší. Jsou některé eh, pozitivní eh, zkušenosti, některé osvědčené postupy. Existují takové postupy, kdy došlo eh, k podpoření pracovníků, který, kteří se snažili vrátit zpět do práce, aby se mohla vůbec rozvíjet aktivita v tomto smyslu. Existují některé aktivní politiky zaměstnanosti, které se týkají přesně těchto návratů eh, do práce. A teď ještě poslední bod a už budu končit. Další věc, která nás trápí. Situace, eh, která se týká stárnutí obyvatelstva. Ano, to je prostě realita, to je situace, ve které se nacházíme. Prodlužovat eh, dobu práce, to asi není jediné možné řešení. Jistě jsou lidé, kteří chtějí pracovat eh, co nejdéle. Pro ně je dobré, aby existovala možnost eh, jim prodloužit možnost pracovat. Ovšem za podmínky, že si to opravdu přejí, že je to dobrovolné. Nemůže se to přeměnit v povinnost pracovat mnohem déle. Nemůže to být tedy povinnost zůstat v pracovním eh, procesu eh, do nekonečna. Ano, říká se, že když prodlužujeme pracovní, do pracovní tedy čas lidí. Na druhé straně vidíme, že tady jsou mladí, kteří jsou masově nezaměstnaní. Eh, takže to je také další aspekt. Ano, opakuji. Ti, kdo chtějí pracovat déle, těm prosím vytvořme co nejlepší podmínky, aby pracovat mohli. Eh, více tyto věci upřesnit, že to vlastně závisí na vůli toho pracovníka. A ještě poslední bod. Chtěli bychom eh, posílit úlohu sociálních partnerů. Eh, aby se hrávali centrální úlohu, aby se aktivně podíleli eh, na této činnosti a mm, aby se podíleli prostě i na těchto aspektech zdravotnictví, péče o pracovníky a návratu po nemoci do práce. Děkuji vám. Děkuji vám. Alde není zastoupeno, jak vidím. Takže na řadě jsou zelení samozřejmě. Nevidím, že by tady byli, že by tady někdo od nich byl. V tom případě FFDD, Laura a Gea. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. A chci také poděkovat eh, paní eh, zpravodajce za návrh textu. Sdílím eh, to nasměrování dokumentu a jsem velice ráda, že necháváte eh, dost eh, volného prostoru, který umožňuje, abychom eh, připojili pozměňovací návrhy a eh, ten dokument sám je velmi, velmi zásadní. Hodně se mi líbila ta první část vašeho textu, kde se zabýváte prevencí a dáváte jí velký význam, eh, neboť právě prevence může do určitého do určité míry redukovat tyto problémy a omezit všechny důsledky, které jsou výsledkem nedostatku ochrany pracujících na e, pracovištích. A na počátku tohoto legislativního období se parlament velmi zabýval e, touto záležitostí. A já bych e, s dovolením také tady sdělila něco, co mi připadá zásadní. Myslím si totiž, že podniky by měly mít možnost eh, také se podílet na té prevenci na pracovišti, také se podílet na otázkách bezpečnosti, vytvořit eh, celý soubor strategických opatření, aby se vyhnuli eh, pracovníci nějakým nehodám, zraněním, které se mohou přihodit v některých obtížnějších provozech. Komise na této otázce velmi pracuje. Je tady otázka revize revize eh, směrnice o karcinogenních eh, produktech a myslím, že eh, by tady měla být možnost určité kompenzace pro podniky, pokud tyto podniky hodně investují do prevence. A ono to vlastně nebude výhodné pouze pro zaměstnance, pro pracovníky, ale Eh, je to tak, že všechno to, co je propojené s podnikem, eh, všichni ti, kteří jsou s ním tak či onak spojeni, z toho mohou těžit. Pracovníci mají samozřejmě právo na rovnost eh, zacházení, ale ta není vždy zaručena Tady se v zásadě e, pouze odkazuje na zraněné pracovníky nebo na nějaké nemoci z povolání e, či e, nemoci nevyplývající z povolání. Každopádně to ošetření či péče není zaručena. Já jsem Italka a vidím, že v celé řadě případů matky, eh, těhotné matky eh, jsou předmětem různých, různých eh, problémů. Mateřství není ani nehoda, ani nemoc povolání, ale vidíme dnes, že velmi často jsou to právě těhotné matky či mm, těhotné ženy či matky, které jsou propouštěny z práce nebo jsou převedeny na eh, nějaká méně významná eh, místa, eh, jsou převedena na jiná pracoviště a to samozřejmě znamená, že často musí na svou práci rezignovat. Také si myslím, že je třeba hodně zdůraznit tuto věc, která je důležitá, stejně jako je důležité v tom systému sociálního zabezpečení upravit Eh, situaci takovými opatřeními, která by umožnila návrat na eh, pracoviště eh, po době, kterou žena strávila s dětmi doma, po jejich narození či po době nemoci či eh, rehabilitaci z nehody. Každopádně to eh, bude vyžadovat eh, opatření šitá na míru. Vy jste hovořila, paní, o těch doprovodných krocích, o angažování všech možných aktérů, kteří by zaručili návrat do práce což má pozitivní dopad nejenom na pracovníka, konkrétního pracovníka, ale na celý podnik. E, tyto osoby musí být vnímány jako bohatství e, toho e, daného podniku a my musíme firmy a zaměstnavatele podporovat, aby znovu integrovali tyto pracovníky a musíme v tomto směru hlavně podpořit malé a střední podniky které zažívají velké problémy v, těchto, v této oblasti a e, vytvořit předpoklady pro to, aby tady byla přijata konkrétní opatření e, ve firmách. Nejde jenom o výměnu dobrých postupů, protože to už v některých členských státech navíc existuje, ale jde o to, e, opatřit konkrétní nástroje podnikům, aby to zaručilo dobrou integraci pracovníků. Jedná se o pracovní nástroje, které by zohledňovaly eh, modifikaci eh, světa práce. Eh, jsou tady další oblasti jako smart working, teleworking, to jsou důležité oblasti a je zapotřebí myslet na určité záruky, které by měly být normální, záruky kontroly, které by jednotlivcům umožnily podle jejich potenciálu, aby eh, tato opatření využili. Je zapotřebí, aby tyto nové novátorské formy práce byly eh, propojeny s těmi tradičními či tradičnějšími formami práce a e, aby byly také e, zaručeny tradiční záruky těmto novým pracovním formám, protože integrace a reintegrace těchto pracovníků znamená bojovat proti chudobě, umožňovat e, sociální inkluzi. Nejsou tady nějací pracovníci druhé kategorie. Nemůžeme nechat někoho stranou. Tím méně osoby, které jsou bohatstvím, představují přidanou hodnotu nejenom pro svůj podnik, ale pro celou společnost společnost. Tyto osoby je třeba reintegrovat a toto je zásadní nástroj pro eh, eh, dosažení tohoto cíle. Ještě jednou děkuji a paní zpravodajce jsem zde k vaší dispozici a my předložíme eh, určité pozměňovací návrhy, aby ta celá práce vyústila v efektivní dokument. Děkuji. A teď na řadě ENF Prosím, děkuji paní předsedkyně. Jistě eh, tento nástroj, jehož cílem je pomoci pracovníkům, kteří prošli eh, nějakou chorobou z povolání či nehodou eh, znovu místo v práci, má opravdu smysl. A paní zpravodajka to nejenom dobře nasměrovala, ale zároveň tady má velmi dobré návrhy s některým, některými výjimkami. Chci říct, že toto se absolutně netýká Evropy. Všechno to, o čem dnes hovoříme, se týká národních států. Vy eh, v jednom bodu hovoříte o strategickém rámci Evropské unie pro eh, zdraví a bezpečnost práci do roku 2020. Velice upřímně, teď to přece všechno závisí na zákonnicích práce jednotlivých zemí, na zákonnicích o sociální zabezpečení, na všech těch jednotlivých eh, režimech, které existují existují v podnicích a jsou předem prodiskutovány se sociálními partnery. V žádném případě tady nesmí Evropa vytvářet další e, zamezení či omezení. Nejde degradovat práci, jak se to teď děje, obecnějšími postupy, jak jsme to slyšeli včera. Hovoří se o transparentnosti práce v Evropě. Viděla jste reakci ehm, podniků, eh, podniků říkají, to stačí, my už nechceme další omezení normativního, technického ekonomického charakteru, daňového charakteru, přímé či nepřímé, těmi plány úspornosti, které jsou nám neustále předkládány, abychom zůstali v paktu stability, který vždy zůstane v deficitu, což je z eh, hospodářského hlediska opravdu aberace. A další eh, tlak eh, směrem k zaměstnavatelům. Tady se hovalo, hovořilo o tom, že ženy by měly pracovat, pokud chtějí. Já chci říct, že mediální minimální mzdy a minimální mzdy se eh, blíží k té minimální úrovni hranici chudoby vzniká opravdu problematická situace, ve které těžko můžeme před, eh, si představit, že tady je kupní síla ještě něčím eh, funkčním. Eh, takže za, z našeho pohledu za to hodně může Evropa, i když ne pouze, je tady nezaměstnanost, tíží muži, muže i ženy, eurozóna se nezlepšuje, pojďte se podívat na sociální přehled z roku 2000 2017. Ne, e, rovnost roste mezi muži a ženami, v mezi jednotlivými odvětvími, mezi jednotlivými evropskými státy, což je velice zásadní, pokud chceme vůbec uvažovat o e, tomto novém režimu, který tady navrhujete. A pak jsou tady seniori. E, nezaměstnanost jim je skutečně hodně tlačí, protože podniky se zbavují lidí, kteří sice mají zkušenosti, ale jsou trochu dražší. A pak se tady vlastně jinde udržují uměle v pracovním procesu a tím se vlastně ne eh, zaměstnávají mladí. Takže teď je tady situace naprosto hrůzná v 21. století, kdy babičky a dědečkové musí pracovat, aby mohly být prostředky na e, přídavky v nezaměstnanosti pro jejich vnoučata. E, podívejme se, prosím vás, na tuto situaci. Netlačme už tolik na podniky a na e, e, zaměstnance. Říkáte, že mluvíte jejich jménem, ale asi neznáte situaci v terénu. Děkuji. Ještě někdo si chce vzít slovo? Máme už celý seznam hotový, e, takže dám slovo znovu paní Žitňanské, paní zpravodajce. Ale vlastně tady komise tu není. Žukony, děkuji vám. Já velice dobře znám situaci v terénu, madam. Pár poznámek. Především děkuji všem stínovým zpravodajům za připomínky. Jak už jsem řekla úvodem, vzhledem k omezený počet slov do této zprávy nebylo možné obsáhnout všechno, co i já bych si tam přála mít. Rozhodně se budeme zabývat duševním zdravím. Dovedu si představit, že se dotkneme i osob, osob které <clears throat> trpí nevyléčitelnou chorobou ve finálním stádiu. I když zpráva eh, se spíše zabývá těmi, kdo překonají chorobu či úraz a chtějí se pak vrátit do práce. Ale dovedu si představit, že se dotkneme i tohoto tématu, protože i já jej považuji za velmi důležitý. Souhlasím, že ve zprávě by se měli uvádět také sociální partneři. Právě proto, aby se eh, zdůraznili dobré zkušenosti. Budu hovořit za Slovensko, kde sociální partneři, či konkrétně odbory, se možná více soustředují na dialog, soustředují se na výdělky a na pracovní místa. A toto konkrétní téma eh, tolik eh, pro ně není eh, ještě přítomné. Bylo by zajímavé znát vaše zkušenosti s vašimi odbory, které se e, angažují e, ve prospěch návratu lidí po nemoci. Budu ráda, když se dozvím o takových zkušenostech. A také souhlasím, že pokud je o malé a střední podniky, je třeba zajistit i určitou finanční podporu zvenku, protože ne každý malý a střední podnik může e, zaplatit psychologa nebo kouče, který mu umožní návrat do práce. Určitě. Chtěla bych, aby i prostředky z eurofondů byly použity na tento účel, ale nikoli pouze z eurofondů. Musíme přemýšlet eh, o takové podpoře lidí při návratu do práce, eh, která musí být trvale udržitelná. Nemůžeme se spolehat pouze na eh, eurofondy. I členské státy musí takovouto podporu podpořit. A ještě další bod tady máme. Ano, je třeba zajistit i asistenty, eh, hovořit o nových formách práce. I to bude zahrnuto do této zprávy. Stejně tak se budeme také zabývat lidmi, s, se zdravotním postižením, protože lidé, kteří překonají úraz nebo chorobu, tak mohou zůstat nějakým způsobem postižení. Ano, i této tematice bychom se chtěli více věnovat. A pak jednu věc, kterou jsem ještě neuvedla a považuji je za důležitou. Při návratu do práce je třeba pracovat nejen s tím konkrétním člověkem ve vztahu zaměstnavatel a zaměstnanec, ale aby do celé věci byl zapojen i kolektiv aby se na návratu člověka po nemoci podílel celý ten kolektiv, protože celé prostředí je důležité. Ještě jednou děkuji všem stínovým zpravodajům a těším se na spolupráci. Děkuji. E, toto téma e, opravdu velmi zajímá členy výboru. Máme tady Lucy Davua z komise. Ne, nebo Kostu Davida. Chtěl byste se vyjádřit? Ano, mohu říct si pár slov. Politika eh, komise v této oblasti je především preventivní, takže mohli to tak říci. Jsme určitě velmi blízcí tomuto tématu. Jsou tady některé iniciativy eh, pod eh, Eh, vedením agentury EU OSHA. Já jsem eh, tuto věc nediskutoval se svými nadřízenými, takže to, co já teď říkám, vychází z mého pocitu či z mého přesvědčení. A je to na základě toho prvního principu, kdy je správné takto postupovat. Eh, otázka dále je uplatnění přímo v praxi. Zpráva hovoří o kultuře, což je velice důležitý aspekt. Když se snažíte, eh, aby se všechny členské státy eh, věnovali eh, v určité línii, pak my se můžeme rozhodně přihlásit takovému postupu. Ale ta zpráva sama o sobě je v důležitá v tom, že upozorňuje na některé věci, upozorňuje partnery na některé věci, na problémy, které mohou mít eh, pracovníci a eh, je třeba uznat tuto situaci. Jistě jsou lidé, kteří už pracovat nechtějí. To tady, myslím, bylo uváděno. Ale konec konců myslím, že eh, je třeba prostě k tomu přistupovat případ od případu a e, řešit to právě z toho bezprostředního přístupu. E, my si myslíme, že toto téma je především významné v tom, že upozorňuje politiky na určité problémy, které e, tady existují. Nejlepší závěr, který můžeme vyvodit z efektivity takových politik spočívá právě v tom Eh, závěrečném eh, faktu, že se stále eh, zvyšuje doba dožití populace. Průměrná délka života žen je o trošku vyšší než mužů a tato tendence stárnutí obyvatelstva ukazuje, že pravděpodobně ten problém, o kterém se tady hovoří, bude stále <clears throat> častější. Také doba odchodu do důchodu se eh, eh, mění, se posouvá. A ano, my uznáváme, že tato zpráva má své velké zásluhy. A eh, v situaci, kterou teď prožíváme, jak jsem už řekl úvodem, kdy také provádíme určité akce, tak uvidíme, jaké další závěry vyvodí zpráva. Ano, řekl bych, že i my jsme tedy pod určitým tlakem v celé řadě oblastí a toto je jedna z nich. Mm, myslím, že v budoucnu asi bude možné v této věci udělat více. Děkuji. Děkuji za všem za vystoupení a e, časový harmonogram je tento. Hlasovat e, budeme 25. a 26. dubna ve výboru a Později pak to bude předloženo na plenárním zasedání. Konkrétní datum ještě není stanoveno. A teď poprosím eh, pana kolegu, aby pokračoval eh, v řízení schůze, protože máme schůzku s ministrem pro pracovní záležitosti předsednictví. Takže teď se dostáváme k bodu 16. J'ai pas entendu. Pourquoi on fait pas le point 15? Je, já nechápu, proč se nevěnuje bodu 15, říká někdo ze sálu. It's topic, isn't it? Yeah. No. Okay. Um... Promiňte, prosím, já se ptám, proč přeskakujeme bod 15. Já se omlouvám, nechápu, proč přeskakujeme bod 15 a jdeme rovnou k bodu 16. Um, uh, uh, under... Pokud já vím, tak jsme nebo předsedkyně se snažila ten bod 16 dát na úvod našeho zasedání, ale kolega tady ještě v té době nebyl. Teď už tady je, takže eh, je před také 8 minut dříve, než má přijít na řadu ten další bod. Tak jestli vám to nevadí, eh, uvidíme, nebo věnujeme se nejdříve bodu 16. A pak už bude čas na bod 15. Takže bod 16. To jsou eh, pracovní práva vysokoškolských učitelů na Kypru. Nejdříve pan Siantakis, který nám eh, uvede toto téma. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych především se chtěl omluvit kolegům. Já jsem žádal, aby mé téma bylo Eh, diskutováno přednostně, tedy jako první dnes ráno, ale eh, nevěděl jsem, jestli jste s mým návrhem souhlasili. Takže k tomuto tématu. V Evropě hovoříme o eh, tom, že je nutné podpořit výzkum. Jak víte, na Kypru Máme velký eh, problém eh, nejistých podmínek pro eh, vyučující na univerzitách, doktorandy, kteří se věnují výzkumu. Přím jsme předložili otázku komisi na toto téma a řekli jsme, že práva Eh, doktorandských vyučujících, eh, kteří se věnují výuce nebo výzkumu, by měly být eh, pokryty také ze strany Evropské unie. Ovšem tato práva jsou systematicky porušována na Kyperské univerzitě. Žádali jsme komisi, aby nám řekla, co s tím udělá, jak bude čelit tomuto problému. Zda bude požadovat od kyperské vlády, aby nepokračovala eh, s takovými atypickými zaměstnáními eh, v, na Keperské univerzitě. Doposud jsme odpověď nedostali a proto jsme se rozhodli, že předložíme toto téma komisi, eh, nebo tedy pardon, výboru pro zaměstnanost. Děkuji, že je Evropská komise zde přítomna na našem zasedání. Vážení kolegové, chtěli bychom vytvořit místa výzkumníků na univerzitě, ale konec konců nevytváří se specifická místa. Existuje takzvaná spolupracující vědecká komunita, nebo existují pracovníci na specifický eh, účel, kteří jsou placeni za hodinu eh, práce, nemají různá sociální práva, nemocenskou, mateřskou dovolenou a podobně. Nemají tedy vlastně zajištěnou eh, sociální péči nejsou v rovných podmínkách jako ostatní vyučující na univerzitě. Vzhledem k tomu, že tady není dostatečná strategie eh, na úrovni národní vlády, která by uznala eh, statut těchto pracovníků, tak tito výzkumníci či vědci či učitelé nemají legislativní rámec, který by mohl eh, definovat jejich úlohu, statut eh, zaměstnance a statut zaměstnavatele. Bylo by zapotřebí eh, tuto situaci napravit. Musím říci, že mnozí eh, tito věci se i zabývají evropským programem. Výbor učitelů a výzkumníků žádá vytvoření náležitého statutu, který by odpovídal evropskému statutu. Žádají také o úplný, eh, úplnou dostupnost sociálního zabezpečení, dostupnost všech práv, které mají ostatní pracující. A žádají také, aby jejich paušální odměňování bylo vyšší žádají, aby byly eh, trvale zaměstnáni a nikoli jen na eh, určité smlouvy, které se různě přerušují. Čekáme eh, na názor pozice k tomuto tématu. Děkuji. Děkuji, komisi tady dnes máme, takže můžeme, doufám, vyslechnout odpověď dám slovo Lucy Davone, nebo Davon. Omlouvám se za eh, výslovu vaše, výslovnost vašeho jména. Prosím, odpovězte na otázku, kterou přednesl náš kolega. Děkuji vám. Jmenuji se Bjartnson a jsem z DG pro výzkum. Začneme tedy uh, odpovědí na tu část otázky, která se týkala výzkumníků. A pak můžeme mít ještě eh, trošku obecnější odpověď na eh, otázku situace na pracovním trhu. Tak já jsem otázku viděla. My už jsme odpověděli na tuto otázku a myslím, že ta odpověď bude někde na cestě do parlamentu. Co k tomu můžeme říci? Myslím, že tady jsou vlastně dvě otázky. Jednak je to otázka e, obecně pracovního trhu a politiky na pracovním trhu a pracovních podmínek. A pak je tady specifická otázka těch výzkumníků. Pokud jde o ty výzkumníky, e, pracovníky na univerzitě, mohu říci, že máme doporučení. Tedy říkám, není to nařízení, je to doporučení, kde se eh, již v roce 2005 eh, formuluje doporučení, že je třeba vytvořit dobré pracovní podmínky pro výzkumníky, eh, kteří jsou zaměstnáni stejně jako jiní pracovníci. Musí být zaměstnáni transparentním způsobem podle svých zásluh a to je tedy to doporučení, které jsme vypracovali. Jakožto doporučení je to ovšem věc, která záleží na tom, jak univerzita či zaměstnavatel eh, toto uplatní. Bohužel to není věc, kterou my můžeme rozhodnout či ovlivnit. Tolik tedy k té části otázky, která se týkala výzkumníků jsou asi některé další podmínky, které se týkají eh, situace na pracovním trhu a já tedy tady poprosím Lucy, aby na toto odpověděla. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda doplnila, že komise se chystá spustit iniciativu pro sociální ochranu lidí, kteří eh, působí v nejistých eh, pracovních vztazích. Souvisí to také s pilířem sociálních zpráv. Už se to souvisí s dnešní debatou. Je pravdou, že řada lidí v nestandardních pracovních vztazích nemají přístup k sociální ochraně. Jedná se zde o nemocenské dávky, o zdravotní péči, o příspěvky na materskou dovolenou a tak dále. Je to výsledek zmapování z roku 2017. V tomto roce jsme rovněž provedli dvoufázovou konzultaci se sociálními partnery k tomuto konkrétnímu tématu a rovněž jsme zahájili veřejnou konzultaci, otevřenou veřejnou konzultaci. Výsledky této konzultace a mapování je právě iniciativa, kterou se chystáme rozvinout v polovině března. Vychází to za zásady 20 pilíře sociálních práv, podle kterého musí mít všichni pracovníci přístup k sociální ochraně. Probíhá širší debata A pomocí této iniciativy chceme přimět členské státy k tomu, aby eh, zacelili ty mezery, které v této oblasti panují. Děkuji. Děkuji. Dívám se směrem ke kolegovi, který položil otázku. Chcete se ještě vyjádřit, anebo jste spokojený s odpovědí? Spokojený s odpovědí. Tak prosím. Děkuji pěkně. Musím říct, že komise se tímto tématem již několikrát zabývala. I náš výbor se k tomuto tématu několikrát vyjádřil. Od komise vždycky něco očekáváme a já vítám tuto iniciativu, která tady byla zmínila, zmíněna. Jedná se také o listinu sociálních práv. Doporučení zacelit mezery je dobré, my bychom si od komise přáli, aby v oblasti ochrany eh, bezpečnosti a zdraví na pracovišti toto vzala v úvahu i v souvislosti s touto problematikou, kterou problém projednáváme. Chtěli bychom, aby bylo vydáno doporučení buď to vládě nebo univerzitě na Kypru, tak, aby se vyvinul určitý tlak. Listina sociálních práv, ale také podmínky zaměstnávání eh, výzkumných pracovníků, zde musí být středobodem pozornosti. Pokud se nemýlím, tak písemné odpovědi se nalezají někde mezi budovou komise a budovou parlamentu. Později tedy budeme mít možnost podívat se na to, jak lze toto téma posunout dále. Takže máme pouze tříminutové spoždění. A můžeme se podívat na bod 15, jehož tu zní hlavní směry politik zaměstnanosti členských států. Máme zde paní zpravodajku. Dávám tedy slovo paní Ždanoce. Prosím, požádám vás, abyste nás seznámila se svým náhledem na toto téma. Děkuji za slovo. Zde přirozeně reagujeme na návrh komise. Návrh komise vnímáme jako směr, pardon, jako krok správným směrem. Je zde více akcentována otázka sociálních práv, příležitosti lidí a právo na začlenění, stejně jako právo na minimální příjem. To jsou všechno významné prvky. A ten poslední také. Je to téma, kterému se parlament věnuje již delší dobu. Příjemně nás překvapilo, že již v tom návrhu komise najdeme definici kvalitní pracovní místa, quality jobs. Dříve tam byla definice simple jobs. Je zde vazba na sociální pilíř. Je to také výsledek cyklu evropského semestru. Jsou také vzaty v úvahy doporučení pro jednotlivé státy. Do našeho textu jsme rovněž zakomponovali potřebu potírat sociální exkluzi a všechny formy chudoby. Je tam také požadavek na pracovní trh, který by byl založen na sociálních právech, na sociální ochraně a na poskytování kvalitních pracovních míst. Je tam také zmínka o inkluzivním pracovním trhu. Chceme také zdůraznit tu skutečnost, že dostupná dostupné služby Pardon, dostupné služby v oblasti zdravotnictví jsou také důležité pro kvalitní zaměstnání. Chtěli bychom, aby tato myšlenka byla v dokumentu více zdůrazněna. Musím ale ještě jednou zopakovat. že problém spočívá v nedostatečné demokratické kontrole postupů. Evropský parlament eh, je pouze konzultován k tomuto tématu. My požadujeme plné zapojení. V současné době je tomu tak, že Evropský parlament je žádán o své komentáře a my bychom chtěli, aby byly tyto komentáře plně vzaty v úvahu, ne jako tomu bylo v minulosti. V rámci demokratických postupů provádíme konzultaci se sociálními partnery, žádáme je o jejich eh, stanovisko Ráda si vyslechnu názor stínových zpravodajů k tomuto návrhu. Jelikož eh, chceme předložit text, eh, který bude mít celnou podporu výboru pro zaměstnanost, a zprávu, která, které se dostane sluchu na radě. Děkuji paní zpravodajce. Jako první pár Hetman, pokud se nemýlím, tak hovoříte za eh, skupinu EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Zastupuji pana Marka Plurala, který se bohužel nemůže účastnit našího zasedání, poněvadž je na konferenci pořádané OSN jejímž tématem jsou lidé s postižením. Požádal mne, abych eh, přečetl jeho pozici, pozici, kterou zastává k této zprávě. Dámy a pánové, rád bych poděkoval paní Ždanoce za tuto zprávu. Sdílím její názor v tom, že systém vzdělávání by měl brát v úvahu požadavky pracovního trhu a osobního rozvoje. Sociální dohody a aktivní občanství vytvářejí dobrý základ pro otevřenou společnost s dobře fungujícím pracovním trhem. Ve svých pozměňovacích návrzích bych rád doplnil tuto zprávu o několik aspektů. Především jde o podporu podnikatelského prostředí a mikropodniků a malých a středních podniků. Jde o to zjednodušit jejich eh, administrativní zátěž, respektive ji snížit. Chceme také podporovat konkurenceschopnou sociální ekonomiku. V hlavních směrech politiky bychom měli akcentovat požadavky na plnou, plné pracovní začlenění lidí s postižením. Tato kategorie občanů, která čítá asi 8 milionů osob, představuje ohromný potenciál pro hospodářský růst stejně jako pro sociální soudržnost v Evropské unii. Tito lidé by měli mít možnost um, přístupu ke vzdělání a kvalifikaci. Členské státy by také měly podporovat zaměstnavatelnost na otevřeném pracovním trhu. Klíčovým tématem je také revize systému rozhodování o eh, podmínkách pro lidi s postižením. Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají lidi s postižením, by měli dostat určitou finanční podporu. Členské státy by také měly podporovat pečující osoby, eh, které jsou nuceny vzdát se svého profesionálního své profesionální kariéry či omezit eh, svoji eh, pracovní aktivitu. Rád bych zdůraznil, že implementace těchto směrů politiky by měla být podpořena Evropským sociálním fondem. Tolik prezentace pana Plury, který mě požádal, abych ji zde přednesl. Děkuji pěkně. Děkuji, pane Hetmane. Pan Dečen za SAD. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Také děkuji paní zpravodajce za dobrý návrh zprávy k tématu hlavní směry politik zaměstnanosti členských států. Pokud je o pozměňovací návrh 4, tak eh, tam jsou vyjádřeny eh, požadavky Evropského parlamentu. Doposud eh, je parlament pouze konzultován. Bylo to v minulosti přiměřené. Ovšem poslední revize hlavních směrů politiky obsahuje, respektive neobsahuje Eh, komentáře Evropského parlamentu. Musíme vyslat eh, evropským občanům stále jasný signál o tom, že veškeré závěry, které se eh, činí na úrovni EU, se tedy musí přijímat v rámci demokratického procesu a sem patří také zapojení Evropského parlamentu. Evropský parlament má právo spolurozhodování a proto vítáme doporučení pro jednotlivé země a závěry cyklu evropského semestru. Koordinace na úrovni EU, koordinace politik pracovního trhu samozřejmě závisí od hlavních směrů politiky. Předložený návrh zprávy obsahuje 25 pozměňovacích návrhů, Eh, pokud jde o smlouvy na nulový počet hodin, jsou zde za v úvahu. To bylo pro naši politickou skupinu velice důležité a proto to vítáme. Chtěli bychom, aby eh, zde byla silnější formulace minimálního příjmu. Zaměstnanci a zaměstnankyně samozřejmě jsou tím základem hospodářství a proto je zapotřebí, aby měli přístup k adekvátním sociálním právům. Závěrem bych ještě rád zdůraznil, že zde záleží opravdu na tom, aby parlament hovořil jedním hlasem, pokud jde o, o práva parlamentu vůči rady, tak bych zde apeloval na všechny politické skupiny, abychom v této věci vyvinuli společně tlak. Děkuji. Děkuji. A než dám slovo za mě, zástupcům skupiny EKR, tak bych ráda upozornila na skupinu, která právě dorazila, e, sedí v poslední řadě. Pozval je náš kolega Masemo Palučo. Jsou to zástupci orgánu místní samozprávy regionu Abruzo. Abruzo. Nemýlím se? Takže vítejte na zasedání naší, našeho výboru. Pan Kareka za EKR se nehlásí, nikdo jiný za EKR se k tomto tématu nechce vyjádřit a proto bych ráda dala slovo paní Cum za skupinu ALDE. Děkuji, paní předsedkyně. Zpráva paní Ždanovka je vynikající, zdorazňuje důležitá témata a dovolte, abych se s vámi podělila o několik postřehů. Týká se především směru politiky 8, který je věnován rovným příležitostem. Myslím si, že potírání diskriminace je klíčovým prvkem pro vytváření smysluplné politiky pro podporu eh, pracovního trhu. Pokud nebudou eh, projevy diskriminace potírány, bude nás to stát hodně. Mnohdy na úrovni členských států není diskriminace potírána efektivně. Diskriminace na základě rase či náboženského přesvědčení se týká především těch nejvíce zranitelných skupin, jako jsou uprchlíci, migranti. Má to dopad na sociální bezpečnost. Nesmí docházet k diskriminaci na, prahu, na, na trhu práce. V ostatních oblastech eh, je situace také velice závažná. Diskriminace na základě věku podrývá solidaritu mezi generacemi a je na úkor efektivity evropského sociálního modelu. V neposlední řadě nerovnost pohlaví v zaměstnání je velkým úkolem především pro ty členské státy, eh, kde je velice velký eh, rozdíl mezi postavením mužů a žen. Platí to mimochodem pro moje zemi Estonsko je potřeba vytvořit základ pro další hospodářský růst a rozvoj Evropské unie a v hlavních směrech politiky pro zaměstnanost by toto témata měla být více akcentována. Evropský pilíř sociálních práv eh, vnímá problém nerovného postavení mužů a žen jako závažný. Děkuji. Děkuji za váš příspěvek, paní Tun. Za GUE NGL se nikdo nehlásí. Takže Laura Agia za EFDD. Prosím, máte slovo. Sí, grazie presidente e grazie alla, alla collega Zanoka per... Děkuji paní předsedající a děkuji také paní kolegyni Zdanoce e, za její práci. E, to je již e, po třetí, co máme před sebou takovýto dokument ohledně eh, politik směrem k zaměstnanosti. Během předchozích dvou let eh, eh, byli zpravodaji pro tento důležitý dokument a já musím říct, že jsem si povšimla, do jaké míry přes velkou podporu, kterou náš dokument zde eh, a v parlamentu obecně vyvolal, eh, jsme zaznamenali, že naše stanovisko eh, bylo tak trochu nabouráváno a nabouráno, protože rada prostě ignoruje to, co se odehrává ve výborech parlamentu, jaká práce tam je odváděna. Rada ignoruje hlasování Evropského parlamentu a naším prvním cílem v analýze eh, těchto eh, orientací je právě toto. Já doufám, že paní Zdanoka vy, eh, tvoří maximální tlak, eh, tak abychom na radu zapůsobili a aby naše stanovisko bylo radou skutečně zohledněno. Chtěla bych eh, skutečně, abychom dospěli k takovému dokumentu, který by byl eh, nejpřijatelnější, nej, co nejšířej obhajitelný většinou z nás, abychom se takto společně mohli postavit eh, radě. Eh, kolegyně Eh, hovořila o sociálním pilíři, to by měl být eh, konkrétní cíl s konkrétními opatřeními eh, pro dobro zaměstnanosti, abychom mohli lépe čelit hospodářské krizi, kterou zažívá Evropa v posledních letech. Sociální a vyčlenování a chudoba, to jsou hrozby, proti kterým musíme bojovat nejenom slovy, ale konkrétními opatřeními. E, a zaručený příjem musí být e, skutečností. Parlament přijal velkou většinou text, který jsem vytvořila ohledně politiky e, ve prospěch minimálního příjmu. A je proto důležité, aby tento dokument byl také přejat v, našem, v naší politice. Jde o určitou orientaci směrem k efektivní politice a plné zaměstnanosti. Musíme investovat investovat do eh, vzdělání inkluzivního charakteru, musíme eh, přemýšlet o mm, průřezových kompetencích, o vzdělávání během eh, celoživotního charakteru a o problémech, které čekají na ty, kteří hledají práci ve světě práce. Vzdělání musí být zadarmo a přístupné všem. Je důležité hovořit o investicích, o investicích, které musí být zásadní pro posílení některých sektorů, které které jsou sektory, které vlastně drží tu společnost. Zelené ekonomik, zelená ekonomika, inteligentní ekonomika. A když investujeme, tak nemůžeme pouze uh, hledět na nějaký mýtus 3%, který je nám vnucován, je zapotřebí, aby e, státy snížily daňovou zátěž na práci, protože to je zásadní. Harmonizace daňového charakteru, to bohužel <clears throat> než jsou oběti na trůn eh, homogenního rozvoje Evropy a je tady zapotřebí, abychom našli další zdroje. Hodně se hovoří o eh, dekarbonizaci, takže tak eh, zatěžme, musíme víc zatížit právě pevná paliva a e, paliva e, z těchto zdrojů. E, také je třeba, a tu jsem ráda, že se tady myslí na lidi s nízkými příjmy, potřebujeme kvalitní služby za dostupné ceny, ne pouze pro děti, ale rovněž pro seniory i jejich asistenty, potřebujeme podporu bydlení. Každý by měl mít přístup na základní služby, vodu, zdravotnictví, energii, bydlení a dopravu, co je nevyhnutelné v Evropě v roce 2020. 2018. Nemůžeme si myslet, že tato práva nejsou všemi eh, získána. A musím říct, že pokud budeme dál pokračovat ve zvyšování odchodu, věku odchodu do důchodu, eh, tak eh, to bude dobrá cesta. Pokud se mladí nedostanou na, do práce, tak samozřejmě <clears throat> nemůžeme uvažovat o tom, že stávající penzijní systémy se udrží. Seniori musí v určitém věku si vybrat svobodně odchod eh, do důchodu a já musím také připomenout, že je zásadní, abychom eh, naplánovali eh, vlastně důchod Eh, předčasný pro ty práce, které zmiňujeme jako zvlášť náročné, eh, zatěžující, fyzicky náročné. Můžeme uvažovat o eh, určitém předčasném důchodu pro zvlášť obtížné kategorie, zvlášť zatížené kategorie pracovníků, takže tam, kde se e, dotyční už blíží věku odchodu do důchodu, tak je třeba upravit pracovní dobu, což by umožnilo také zaměstnávat mladé a e, měli bychom e, podporovat nahrazování pracovníků a e, mít samozřejmě e, takový ten doprovod seniorů v e, závěrečných letech jejich pracovního života a postupné nahrazování mladými. Samozřejmě je třeba brát v úvahu ta mm, zaměstnání, která jsou vnímána jako zvlášť fyzicky či jinak náročná a je třeba usnadnit odchod do důchodu těm, kteří začali pracovat ve velmi nízkém věku. Jsme tedy proto, abychom dospěli k dokumentu, který bude solidní, silný a který přiměje radu, aby ho opravdu vzala vážně a neignorovala ho tak, jak to bohužel činí velmi často. Děkuji eh, paní Anka a pak Dominik Marta za ENF. Aha, takže teď byla Laura. Děkuji, pan Marta, děkuji, paní předsedající. Co se týče těchto hlavních směrů v zaměstnanecké politice v členských státech, které mají být formulovány každým rokem, tak vám nebudu opakovat to, co jsem vám již poměrně nedávno před pár týdny sdělil. V podstatě jsem řekl, že se jedná o seznam zbožných přání. Stejně jako je tomu každým rokem. Seznam, se kterým v zásadě souhlasíme. Samozřejmě, že jsou všichni pro pro plnou zaměstnanost. Ale je to ještě horší. A Laura Adžia to tady e, zdůraznila. Jsou to zbožná přání, která absolutně nejsou vzata vážně jak Evropskou komisí, tak Evropskou radou. A já si kladu otázku, co tady dneska děláme a ty hodiny a hodiny práce, e, které stojí vypracování těchto hlavních směrů pro zaměstnanost každým rokem. Už to bylo řečeno před několika týdny. Paní zpravodajka sice tam má některé dobré návrhy, za které děkuji, ale e, zároveň jsou tam některá pozměňovací návrhy, které těžko můžeme podpořit. Například integrace evropského pilíře e, sociálních práv. E, pozměňovací návrh 5 a 11. Vůbec nevím, co to tady dělá integrace evropského semestru do prvního e, článku. Proč to tam je? A především my praktikujeme preferenci já mám e, radši neteř než sestřenici, mám radši neteř e, či sestřenici než e, sousedku a jako francouz mám nejradši francouzské pracovníky. Takže takhle asi ty priority vypadají. A pak je tady zvlášť negativní pozměňovací návrh a to tím jsou zvláštní opatření pro migranty a podzastoupené, to znamená pozměňovací návrh 30 a 34. To je váš výběr, ale my děláme eh, opačný výběr, my máme nějakých 100 eh, eh, máme 9 milionů osob pod hranicí chudoby ve Francii a podobně je to ve, v Itálii, v Německu. V Německu je to také tak. Říká se nám, že Německo je na tom dobře s odměňováním. Je to směšné. Takže my e, prostě praktikujeme národní preference a proto, paní zpravodajko, vám předložíme určitý počet pozměňovacích návrhů, které jdou tímto směrem. Děkuji. Byl jsem velmi stručný, že? Ano, byl jste velmi, velmi stručný. Děkuji vám. A pak je tady ještě další pan Martin, který požádal o slovo. Máte slovo, prosím. E, já se jmenuji Eduard křesným jménem. Několik poznámek, když dovolíte, e, k tomu, co by měly být e, hlavní směry už to e, bylo tady řečeno, je třeba také dbát na snížení prostě toho pracovního zatížení, zmírnění počet, počtu hodin Eh, týdenního zaměstnání. Tak to je prostě v Německu například v určitých odvětvích již teď 28 hodin. Eh, hovoříme o robotizaci, o digitalizaci a teď je také otázka toho, jak si rozdělíme bohatství. A když eh, hovořím o zkracování pracovní doby, tak je třeba také hovořit o odchodu, věku odchodu do důchodu. Souhlasím v tom se svou italskou kolegyní. Nevříkejme jedním dechem, že jsme pro plnou zaměstnanost a zároveň oddalujeme zvyšujeme odchod věku do důchodu. Takže to je třeba vnímat společně. Mladí a Eh, vzdělávání či eh, odborné školství. Eh, někteří se k tomu otočili zády. U nás doma nám před, předkládali před pár lety to, že hlavně se dlouho vzdělávat. Ale všichni nemohou být inženýři či lékaři, takže možná bychom znovu měli myslet na ty odborné střední školy a nasměrovat mladé k nějakým odborným profesím profesím, protože eh, teď třeba nemáme ve Francii dost eh, lidí takto eh, připravených, aby reagovali na požadavky podnikatelů a firem paní Tyson už to tady říkala a hovořili jsme tom, je třeba také mít právo na vzdělávání a e, odbornou e, přípravu v průběhu celého života. A zároveň věci nejsou mechanické, takže můžeme, dejme tomu, mít e, málo práce v jedné oblasti, ale jinde mohou být zároveň nedostatky pracovníků, takže i když je to třeba od sebe několik, sto, několik stovek kilometrů vzdálené místo, tak je třeba pomoct mobilitě a e, tak trochu nalít, e, nalít e, oleje do těch soukolí, protože ono je to také otázkou této mobility, pokud chceme zajistit, aby jedni i druzí prostě buď eh, shledali zajímavým změnit region, či nikoliv. Takže několik malých eh, připomínek, eh, kromě toho, co tady bylo navrženo, ale jistě ten návrh jde správným směrem. Děkuji. Děkuji vám, pane Eduarde Marténe. Nikdo další se nehlásí do diskuze. Dívám se směrem ke komisi. Chcete si vzít slovo komise, eh, abyste opřipomínkovali to, co tady zaznělo v rozpravě? Ano, děkuji, paní předsedkyně, velmi stručně. Chci jenom připomenout, že eh, hlavní směry eh, pro zaměstnanost jsou velice významné z institucionálního hlediska, protože představují právní základ pro společnou zprávu o zaměstnanosti, kterou na, eh, předkládá eh, jako návrh komise každým rokem radě a také jsou základem pro eh, doporučení, eh, specifická doporučení pro jednotlivé země. Letos eh, s těmito návrhy jsme se pokusili plně integrovat prohlášení o Evropském pilíři o sociálních právech, což bylo vlastně prohlášeno jak členskými státy, tak parlamentem. Takže tady je dobré to vnímat také ve světle vašeho Eh, uvažování. Velmi často jsme li doslova eh, přejali text eh, z hlavních směrů. A pokud ne, tak jsme se snažili být co nejblíže tomuto textu. Abychom co nejvíc, jak je to jen možné, propojili to, co eh, se eh, domníváte, že by tam mělo být. Toto je logika, která skutečně je zakotvena v návrhu komise a je důležité to zdůraznit. V tuto chvíli bych eh, se zdržel komentářů k návrhu zprávy, ale samozřejmě my tam vnímáme, že prostě jsme šli určitým směrem integrování eh, pilíře eh, sociálních práv a evropského semestru. Eh, tam si myslíme, že je vaše podpora nesmírně závazná, důležitá. Komise samozřejmě není jediná, kdo toto může tlačit, ale musí to být také něco, co vezme za, svůj, za své Evropský parlament, členské státy a sociální partneři. Ano, a teď se obracím na zpravodajku a ptám se, zda bych chtěla ještě reagovat na diskusy. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Ano, já jsem velmi vděčná stínovým zpravodajům. Souhlasím s většinou poznámek, zejména co říkala Laura je důležité původně nebo dříve byla ona spravodajkou, já stinovou spravodajkou a teď je to naopak, teď jsme si ty role prohodili. Ano, také eh, mě eh, podporuje vyjádření komise. Takže všechny tyto náměty eh, zohledním i předchozí pozici parlamentu, i nové mm, směry Pan Dominik Martin je další, eh, na kterého chci reagovat. Má tady doporučení, nebo má tady pozněvací návrh k doporučení 8. Jistě máme odlišné politické postoje. Naše pozice je známá. Já jsem byla zpravodajkou pro parlament Eh, u strategické pozice k nediskriminaci v roce 2006. Tehdy jsem byla v Libe. To byla doba, kdy byly ve Francii určité problémy v roce 2007. Jo, určité problémy diskriminace části obyvatel. Já myslím, že Většina frakcí podpoří tento názor. O zejména co se týká migrantů, etnických menšin, zranitelných skupin, e, které nesmí být předmětem diskriminace. Já doufám, že to bude mít velkou většinu v Evropském parlamentu. A já už jsem řekla, že se zdám svého mandátu ještě před koncem volebního období tohoto parlamentu, e, protože se chci účastnit e, lotyšských voleb, které proběhnou <clears throat> v letošním roce. A e, nahradí mě tady jiný člen, velmi zkušený, takže myslím, že to bude moci dojít úspěšně až do konce. Chci poděkovat všem kolegům za spolupráci. Vy jste tady dnes naposled na tomto zasedání výboru? Ještě příští týden tady budu a k začátku března odejdu. Dobrá, tak eh, se rozloučíme až na příštím zasedání. Škoda, že nemůžete tu zprávu dokončit. Ale Chápu, že lidé se prostě určitým způsobem rozhodnou. Můžeme vám popřát hodně úspěchů ve volbách. Takže 28. února je termín pro podávání pozměňovacích návrhů a to termín v poledne takže můžete se podílet ve vy, kdo píšete pozměňovací návrhy, berte v úvahu e, toto datum. 21. a 22. března bude projednání návrhu ve výboru. 25. 26. schvalování ve výboru. A jistě budeme na vás myslet, váš duch bude přítomen, i když vy už tady osobně nebudete. Dále tady máme bod 17. Ten prosím byl stažen z programu, protože lidé, kteří měli představit tento, tuto zprávu, eh, kvůli stávce nemohli přijet. Je to tak, že? No, eh, jako v duchu odboru bych měl říct, no, dobrá stávka. Dále, příští schůze 26. 27. února. A není-li nic do bodu různé, tak končíme naše zasedání. Děkuji. No,